Zdravím také naše početné publikum, které sleduje naši rozpravu. Zahajuji dnešní jednání. E, nejprve tady máme zápis ze včerejšího jednání. Text byl rozeslán. Pokud k tomu nejsou žádné připomínky, tak e, ten zápis.